Má první slova patří sekretariátu, kterému děkuji. Sekretariát petičního výboru Karolina Fer a Marin Leo a další, kteří skutečně usilovně spolupracovali se spravodem. Již déle než rok padlo rozhodnutí o této zprávě o provětelství směrnice o odpadech. Celá řada peticí hovoří o špatném nakládání s odpady. Dochází k ničení přírody a to bylo několikrát zdůrazňováno. Vyslali jsme několik vyšetřujících misí na příslušná místa, abychom v terénu ověřili oprávněnost těchto eh, stížností. A nyní tedy tento proces vrcholí. Měli bychom tomuto bodu věnovat pozornost, tedy správné aplikaci stávající legislativy v jednotlivých členských státech. Jak už jsem řekl na začátku našeho vystoupení, většina evropských občanů doufá, že příslušné úřady budou v oblasti školství, zdravotnictví, bezpečnosti odvádět eh, kvalitní práci. Ale tato petice poukazuje na zjevnou neschopnost příslušných orgánů uspokojivě řešit nakládání s odpady v Evropské unii. Evropská unie schválila celou řadu legislativních opatření, která se vztahují na všechny členské státy a mají zaručit nezbytný právní rámec proto, abychom čelili následkům našeho moderního životního stylu. Dochází ke stále větší produkci odpadu, ať už jde o průmyslový odpad, nemocniční odpad, odpad eh, domovní a podobně. A neřešit tyto otázky, nezdůrazňovat eh, nakládání s odpady, bude mít negativní dopad ne na zdraví a blaho občanů, ale také na život schopnost celé planety a životního prostředí. Na základě peticí, které jsme obdrželi, můžeme tvrdit, že nakládání s odpady je politickým a sociálním problémem a občané očekávají řešení od Evropské unie, ať je jakékoliv. Analýza jednotlivých politik nakládání s odpady v jednotlivých eh, právních nástrojích odhlavuje velké rozdíly. Někde existuje nedostatek úcty k evropské legislativě. Sdělení komise z ledna 2011 hovoří o 177 návrzích na řízení o porušení smlouvy kvůli nakládání s odpadu od schválení nové směrnice v roku 2001. Kromě toho 619 nelegálních černých skládek existuje v Evropské unii. A pokud jde o recyklaci a zpracování odpadu, komise jasně ukazuje, že dělá vše, co je možné, aby čelila otázce nakládání s odpady. Je třeba také v tomto kontextu si vzpomenout, že celá řada příslušných žalob má zaručit dodržování zákonnosti. Avšak pro petenty je ještě mnoho práce. Zbývá mnoho práce. V tomto kontextu nakládání s odpady směrnice Evropské unie musí zajistit, aby právo na informace občanů bylo respektováno. Pan, eh, slovo má paní Georgieva na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, jménem komise chci poděkovat panu Iturgajsovi za velice kvalitní zprávu o používání rámcové směrnice o odpadech schválené v roce 2008. Chci také poděkovat členům výboru za jejich názory a příspěvky k této důležité debatě. Komise vítá tuto zprávu s důležitými fakty, co se týče provádění legislativy o nakládání s odpady v členských státech. Mnohokrát bylo řečeno, že plná implementace této legislativy je zásadní pro zajištění zdravého a bezpečného prostředí a e, surovinové základny pro evropský průmysl. Stojíme ale stále před nedostatky v implementaci a je tady e, veliký rozdíl mezi různými členskými státy v provádění této legislativy. To se odráží na e, ohrožování životního prostředí a také snížené kvality e, průmyslu a neužíváme tedy plných výhod této legislativy. Za prvé, vzhledem ke špatné implementaci přicházíme o příležitosti a ztrácíme tak až 72 miliard euro za rok. A kdybychom správně nakládali s odpady podle eh, současné legislativy, mohli bychom ušetřit až 144 milionů tun emisí CO2, jako kdybychom eh, vzali eh, ze silnic 47 milionů aut každý rok, což je 19 až 31 eh, cílů na ochranu klimatu EU. A plná implementace této legislativy by mohla také vyrobit až 400 tisíc pracovních míst, která tak zásadně potřebujeme. To jsou důležitá čísla a z tohoto důvodu komise plně souhlasí se závěry vaší zprávy, že je třeba zvýšit úsilí a plně implementovat stávající legislativu. Také souhlasíme s výzvou parlamentu k členským státům transponovat tuto legislativu bez odkladu a zajistit eh, plné respektování všech závazků. Tak, aby cíle této legislativy byly rychle převedeny do praxe. Komise i nadále bude sledovat a respektování této legislativy v Evropě. I nadále budeme eh, členské státy poučovat o praktických aspektech této legislativy a budeme chtít zefektivnit využívání zdrojů a soustředit se na nejproblematičtější oblasti, tak aby bylo možné napravit nedostatky v těchto členských státech. Pokusíme se také posílit eh, spolupráci eh, s Evropskou agenturou pro životní prostředí. Vynakládáme tedy úsilí, abychom se věnovali eh, obavám, které parlament vyjádřil ve své zprávě a pokusíme se vložit zbývající energii do, toto, do tohoto úsilí. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a dostáváme se ještě k řečníkům za jednotlivé frakce. Nejprve eh, kolega já za EPP. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Zpráva kolegy se eh, věnuje problému, eh, který přetrvává zvláště v některých členských státech. Děkuji také kolegovi za tuto zprávu, kterou velice pěkně vypracoval na odborné úrovni. Máme v některých regiony, regionech Evropy závažné problémy s nakládáním eh, v od, eh, s odpady. Nedochází eh, ke efektivnímu zpracovávání odpadků a množí se hory odpadků. Je potřeba se věnovat úsilí na místě protože dochází eh, k ohrožování zdraví lidí a proto je třeba tento problém rychle řešit. Je důležité, aby všechny regiony eh, co možná nejdříve tuto legislativu eh, naplnili a vypracovali si odpovídající koncepty nakládání s odpady, protože ty koncepty existují a země se jimi musí řídit. Já také si přeji, aby Evropská komise včasně zasahovala, když eh, některé regiony eh, neaplikují správně předpisy a nebo když nejsou schopny a nebo když nejsou ochotny realizovat eh, tyto stávající koncepty nakládání s odpady. Je také potřeba, aby se urychleně sáhlo v tom případě k sankcím a pokud nevěnujeme dostatek pozornosti třídění odpadů a správnému nakládání odpadů, je těžké zavést odpovídající cyklus využívání cených surovin z odpadu, protože samozřejmě nejlepší odpad je ten, který e, vůbec nevznikne, kterému se dá zabránit. To je dobré pro lidi i pro životní prostředí a pro zdroje, které lze využít jinak a lépe. Co tady potřebujeme? Za prvé koncepce využívání odpadů a prevence vzniku odpadů a to musí vzniknout eh, v regionech. Souhlasím s komisí, když říká, že eh, bez nějakého proveditelného konceptu nepřijdou peníze z Bruselu. To je důležité. A když odpovědní činitelé v regionech nejsou schopni anebo ochotni takovýto koncept vytvořit, musí převzít tuto povinnost členské státy, které musí regionům pomoci takovou koncepci vytvořit. A když dojde k průtahům a to je snad jediná kritika směrem ke komisi, komise musí pomoci členským státům, aby co nejdříve takové koncepce eh, eh, koncepce vytvořili, aby nám eh, naši krásnou evropskou krajinu nepoškozovali nebo škozovali hory odpadu kolegyně Merkis, SND. Děkuji, paní, pane předsedající, děkuji, paní komisařko, za vaše pozitivní vystoupení a za váš souhlas. Je skutečně třeba mít nastaveno kvalitní politiku řízení odpadu. Ve výboru pro petice dostáváme řadu podnětů z mnoha zemí, od eh, Italů, Bulharů, Rumunů. v těchto zemích skutečně je mnoho nelegálních skládek, ale nejsou to pouze občané těchto zemí, kteří se na nás obraceli v posledních letech. Zdá se, že záležitost odpadu není dostatečně řešena a občany to trápí. Ehm, také nepanuje v těchto věcech transparentnost. Občané chtějí mít jasno v tom, jaká je situace a jak ehm, veřejné orgány přistupují k tomu, co dnes představuje problém a co by mohlo vlastně být příležitostí. Je třeba ehm, odpady pojímat spíše jako příležitost než jako problém. Eh, říkáme, že tomu budeme věnovat veškerou pozornost, ale paní komisařko Gergevová, nezlobte se, není to poprvé, co toto slyšíme. My prosíme komisi, aby, aby od slov přišla k činům. Existují pravidla, která jsou dobrá, která jsou jasná. Eh, potřebujeme tedy plán řízení odpadu, potřebujeme hierarchii odpadu, eh, respektive toto vše máme už zavedeno na papíře, ale není potřeba přistoupit k činům. My kolegové to také zmiňovali. Je třeba jednat, je třeba jít k jádru problému a zavést politiku nulové tolerance, eh, uzavřít dotace, eh, jakmile systém nefunguje, vyvíjet tlak na státy, na regiony, tak, aby skutečně implementovali eh, řídící plán. Je třeba hnat příslušné státy a podobně k soudu, je třeba uvalovat pokuty případech porušení pravidel. Takže já žádám tři věci. Za prvé, politiku nulové tolerance. Za druhé, pokud členský stát eh, toho není sám schopen, v krizi to může být možné, pomoci členským státům hledat zdroje a hledat eh, myšlenky podněté pro vás řízení odpadu. A do třetice, protože občané žádají transparentnost, měli bychom ji vytvořit Měli bychom nastolit transparentnost v oblasti řízení odpadu, co představuje toxický odpad, co nikoli, co se exportuje, co nikoli. Vše tady musí, musí probíhat naprosto v zákoně. Jak problém přetvořit v příležitost? Potřebujeme suroviny. Víme, že je to problematická záležitost pro Evropu. Chceme v Evropě vytvořit ten z nejmodernějších regionů, proto přistupujeme kreativně k odpadům jako k surovině, k surovinovému zdroji. Děkuji. A další za ALDE na dvě minuty, paní Alfano. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já vám blahopřeji, pane Alvaro, k zvolení místo předseda Evropského parlamentu. Jsem velmi ráda, že dnes projednáváme návrh usnesení Eh, které združuje skutečně mnoho petici, které doraží do Evropského parlamentu ohledně problematiky odpadů a eh, poukazují na velké znepokojení evropských občanů ohledně toho, že řízení odpadů může mít negativní dopady na eh, zdraví a také na hospodářství a na životní prostředí v různých regionech Evropy. Já souhlasím s celkovou strukturou zprávy, ale nejsem zcela spokojená s tím, jak jsou pojímány spalovny. Protože díky technologiím eh, veškeré eh, problémy zdraví a životního prostředí již byly dořešeny. Ještě v loňském roce jsme zde v Hemicyklu slychali totež o jaderných elektrárnách a dnes, eh, dnes tu co to nalezeme někoho, kdo by hájil, hájil jadernou energetiku. Měli bychom být daleko zrací, musíme čekat, až se prokáže škodlivý účinek eh, spaloven na zdravě životním prostředí. Eh, každý, kdo řekl bych spalovny, to dobře zná. Musíme skutečně čekat na ty studie a důkazy. Eh, není to otázka, že si nepřeme mít nějaké nepříjemné zařízení poblíž svého domova, jde, jde o to, že se zde falešně argumentuje tím, že spalovny vytváří pracovní místa a podobně. My musíme být neústupní, musíme řádně provádět eh, směrnici, odpadek zaměřit se na především prevenci, eh, znovu využití a recyklaci. Musíme uplatňovat hierarchii odpadu a spalovny a skládky používat eh, až v tom nejzhorším případě, pokud všechny ostatní možnosti byly vyčerpány. Já si myslím, že Evropský parlament měl zaujmout pokrokovější, progresivnější stanovisko v této věci a přispět také zdraví občanů. Doufám, že Doufám, že EU bude uplatňovat mnohem striktnější sankce. E, přeme se uvalit restrikce na e, zakládání nových e, skládek a také výstavu nových Další za zelené. Dobrý den. Tato zpráva zjistila hned z počátku velké nedostatky. Ve výboru se ovšem řada poslanců držela zpátky, nechtěla kritizovat vlastní země, takže bylo velice těžké vůbec zprávu vypracovat. Proto také je zpráva příliš obecná. Myslím, že ta zpráva měla být vypracovávána výborem pro životní prostředí. Když eh, se ale nepovzneseme nad stranickou politiku, tak ničeho nedosáhneme. To chci říct zcela jasně. Jinak chci zpravodaji poblahopřát a pochválit jej za skvělou spolupráci. Vzájemně jsme si naslouchali a dobře to fungovalo. Za to děkuji. Jinak samozřejmě sdílím názory ostatních. Tíživá implementace, to, že se problémy neberou vážně to, že se nespolupracuje dobře ani s komisí, ani s ostatními regiony, které již dokázaly najít dobré řešení. To všechno je velice nešťastné. Ty problémy se nedají vyřešit, eh, pokud se nedosáhne dobré spolupráce i eh, s obyvateli. Právě v Itálii vidíme, že eh, občané se staví k úřadům jako k nepřátelům, když se mají eh, tyto problémy řešit. I v Bulharsku a ve Španělsku eh, jsou problémy, ale v Itálii je to zvlášť špatné. Tam eh, je dvojí krize. Jednak krize ekonomická, jednak krize zdrojů, surovin. Suroviny by se, ne, surovinami by se nemělo plítvat, neměly by se spalovat. My musíme ty své vzácné zdroje chránit, nesmíme je spalovat. A Z toho také vycházejí veškeré požadavky směrnice, které je třeba realizovat, abychom se inteligentně dostali ke zdrojům. Potřebujeme především moderní strategii odpadu. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR paní Gierling na tři minuty. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu za naši frakci. Já se zabývám nakládáním s odpady, protože jsem členkou výboru Envy a bylo velice zajímavé číst tuto zprávu z trošku jiného hlediska, protože ta zpráva poukazuje na řadu eh, takových různých stranických eh, zájmů, i když to říkám eh, pozitivně. Lidé eh, mají různé názory a dlouho se snaží je prosadit. Někdy je těžké se nad ně povznést a podívat se na obecnou situaci. Takže taková zpráva je opravdu užitečná. A je to zpráva na téma, které se úzce týká těch lidí, které zastupujeme. Já eh, jako poslankyně eh, nevidím u voličů ve svém volebním okrsku příliš zájmu o naši činnost. A myslím, že odpady jsou právě ta oblast, eh, podle které nás jako Evropský parlament také voliči hodnotí, protože když se nezasadíme o realizaci a implementaci těch předpisů, tak vše, co se zde řekne, vyšumí do prázdného vzduchu. Z tohoto hlediska je zpráva důležitá. Samozřejmě, že členské státy se staví eh, k otázce odpadu různým způsobem. Je dobře, že ty rozdíly existují a je dobře, že ta zpráva si mm, bere k srdci otázku subsidiarity, protože Tady máme směrnici o e, nakládání s odpady. Asi si vzpomínáte na Caroline Jackson, kterou jsem zastoupila v tomto parlamentu. Ta byla zpravodajka tehdy pro směrnici e, pro odpady a jí e, tehdy Nejvíce šlo o to, aby členským státům byla povolena maximální subsidiarita v rámci náročných cílů. Já z těch nedávných rozhovorů s ní vím, že je velice zklamána, protože členské státy, kterým se dostalo eh, této svobody a volnosti, eh, ty cíle nenaplňují. A tam, kde je potřeba se uchýlit ke kázni, zpřísnit pravidla, tak eh, to neděláme, členské státy nepracují lépe a efektivně. O tom ten rámec přece je. Když nepřinutíme členské státy, aby se pohybovali v tomto rámci, já jsem byla skutečně šokována množstvím porušení eh, směrnice ze strany členských států. Je dobře, že na to zpráva poukazuje. Já ochotně hájím jadernou energetiku, ale je potřeba, aby eh, byla vybavena kvalitní technologií a dobrou eh, ochranou a kontrolou. To tež platí pro spalování odpadu. Děkuji a dále za Evropskou levici pan Chuntis minutu 30. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Zpráva kolegy Angula a počet peticí občanů, které přišly do našeho výboru prokazují dvě věci. Za prvé otázka odpadu je otázka palčivá a kromě toho neexistuje kvalitní výkon ze strany nakládání s odpady, pokud je o členské státy. Chtěl bych se zmínit o jedné otázce. Je to uvedeno ve zprávě. Podle komunitární legislativy Skládkování je až poslední řešení, ale v některých zemích dochází k zdržení, pokud jde o recyklaci. Vznikají tedy nové skládky neustále, porušuje se komunitární legislativa v rozporu se zdravým rozumem a to vytváří problémy v obcích i regionech. Nastávají velké spory a Vyvolává to komplikace, pokud je o zdraví životní prostředí. Co se týče zprávy, v některých případech komise se tváří, jako by se nic nedělo a ignoruje tyto případy. Když připravujeme plán nakládání s odpady, provádějí se příslušné studie a analýzy o dopadech na životní prostředí, ale v dopadových studiích jsou zásadní chyby a komise by měla zasáhnout. A domnívám se, že tato směrnice je kvalitní, měla by nám pomoci lépe nakládat s odpady. Děkuji. A dále za frakci EFD pan Salafrakos, půl minuty, prosím. Děkuji. Pane předsedající, chci poděkovat kolegovi, který připravil skvělou zprávu. Mluvili jsme o tom v našem výboru a už tehdy jsme mu blahopřáli při četbě zprávy. Evropští občané očekávají, že stát bude jednat, zejména v oblasti odpadu, s příslušnými prostředky. Odpad má obrovský dopad na životní prostředí má velmi škodlivý potenciál na životní prostředí. A do roku 2030 lidstvo bude bojovat proti sociálnímu vyloučení, migraci a problémům životního prostředí v tomto pořadí. Nevím, zda je to tak, ale je třeba překládat. nesmírný význam této otázce. V petičním výboru dostáváme řadu peticí na toto téma a jsou dokonce nejčastější. Proto bych navrhoval, jak je uvedeno ve zprávě, abychom uplatnili směrnici z roku 2008 o odpadech, která definuje pravidla pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí. A měli bychom se snažit zamezit negativním dopadům nakládání s odpady. K tomu je třeba zdrojů. Občané musí být informováni a školeni, protože nakládání s odpady představuje také zásadní ekonomický proces a je třeba překládat této věci význam v celé Evropě. Děkuji a dále pan Melcer na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. 2 miliardy tun odpadků, z toho 40 eh, milionů zvláštních odpadů každý rok v EU. A tím se ale relativizuje role Číny jako producenta, producenta odpadu na rozdíl od Ameriky, Koreje a dalších zemí. Tam zůstává stále více odpadů než všude jinde. S tím se pojí stoupající náklady na eh, nakládání s odpadu, to nelze podceňovat. Eh, v USA eh, jsou schopni eh, spořit tyto náklady třeba na nakládání s, elektric, s elektrickými odpady. V Německu dokážeme nakládat dobře s PET lahvemi v Číně a v jiných zemích vůbec ne. A mnohé suroviny mohou vstoupit do recyklačního procesu, aby se z nich dali dostat suroviny. Máme v Evropě eh, černé ovce, které se uchylují k ilegálnímu nakládání s odpady. Je třeba eh, řešit přísnější kontrolu nakládání především s elektronickým elektrickým odpadem. Zaměřit se i na eh, zabránění vzniku odpadu to zatím dobré není. Nezapomínejme ani na eh, to, že není vyřešena otázka nakládání s jadernými odpady. Děkuji. Děkuji. A další paní Macony, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych poděkovala našemu zpravodaji, panu Liturgecovi, za jeho práci. Tato zpráva z vlastního podnětu z petičního výboru vychází z naléhavě pocitované potřeby našich občanů hledat řešení této problematiky. Občané se obraceli na petiční výbor opravdu mnohokrát a některé z jejich podání obsahovaly závažná, závažná informace o nesprávném provádění komunitární legislativy v oblasti životního prostředí, zejména nesprávné nesprávné provádění směrnice o nakladání s odpady. 114 petic za období relativně krátké, a to z 16 členských států. Nejvíce petic přišlo ze Španělska, Itálie, Řecka, eh, Řecka a Irska. A nejnovější podání se týká nesprávné implementace legislativy při eh, při zakládání, eh, při výstavě středisek pro nakládání s odpady. Uplatňuje se stále více nová technologie, ale eh, občané někdy mají pochybnosti ohledně technologií nasazovaných na skládky nebo spalovny. Vzhledem k aktuální hospodářské krizi, která má tak něčivý účinek na Evropskou eh, unii, jak zde mnohokrát zaznělo, je pravda, že komise již vypracovala celou řadu studií eh, u této problematiky a navrhuje nové pojetí odpadu, to znamená eh, odpad jako zdroj. To by ušetřilo EU nějakých 72 miliard eur a vhodná politika nakládání s odpady by mohla přinést 40 tisíc pracovních míst. Dále by to mohlo být pozitivně nabalující účinek pro životní prostředí a zdraví a o to nám především dá. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Paliadeli, jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, já chci poděkovat kolegu Iturgajsovi, protože odvedl objektivní, seriózní, promyšlenou zprávu skvěle se ujal tohoto tématu, které je velmi důležité. Je to téma, které znepokuje Evropu řadu let a domnívám se, že informace v této zprávě o některých skutečnostech by měly umožnit komisi a členským státům lépe přizpůsobit svou politiku. Čelíme problému různého rozsahu v jednotlivých členských státech. Každopádně je to však otázka, která je stále naléhavější. Podle mého soudu členské státy musí za každou cenu informovat vlastní občany nejen ve školách, ale je třeba, aby vytvořili vztah důvěry na téma, které se týká všech. A pro mě je zřejmé, že když se informuje o porušení v oblasti životního prostředí, musíme být objektivní pro mě také důležitá přezraniční spolupráce. Děkuji. Dank. Als nächste Kollegin hat Frau Manner für anderthalb. Manner, eh, jedno a půl minuty. Pane předsedo, zaprvé chci poblahopřát zpravodaji panu Iturgajsovi ke skvělé zprávě. V roce 2004 až do roku 2010 výbor pro petice zpracoval 114 petic. o postupech nakládání s odpady eh, podle evropské legislativy. A to vzbuzuje znepokojení u občanů. Mezi členskými státy existují obrovské rozdíly v implementaci této politiky a s tím je třeba něco dělat. Rámcová směrnice pro nakládání s odpady je naplňována pouze ze strany členských stát, eh, šesti členských států včas tedy. Nezapomínejme, že odpady jsou zdrojem. A to by mohlo zlepšit efektivitu. Děkuji. Eh, Kolegyně nám darovala 30 e, sekund, to nám pomůže a dále e, Miranda jednu minutu. Děkuji. Pane Itorgajsi, ve své zprávě hájíte stejné myšlenky, jako když jste byl u moci a vůbec neupozorňujete na eh, priority, jako je prevence, recyklace a tak dále. Sice se o tom eh, mluví ve vaší zprávě, ale vlády to nečiní. Galicijská vláda plánuje novou spalovnu odpadů, což se zdá být řešením pro nakládání s odpady, ale to je tak i přesto, že se to dotkne třech milionů lidí, protože nebyla provedena studie EIA. Tento postup není správný a vůbec jste se eh, nevěnoval bodům 16 a 18 o dialogu a informací. To jste tedy neprovedl je třeba se řídit eh, evropskou legislativou pro odpady v Evropě, takže prosím začněte tuto zprávu galicijské vlády. Děkuji. No. Děkuji paní kolegyni a dále pan Angurakis jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Tato eh, zpráva hovoří o environmentálních trestných činech, které jsou páchané v oblasti nakládání s odpady praxe je obecně katastrofická. Ovšem namísto toho by se navrhoval boj proti znečištění, proti beztresnosti velkého kapitálu. Dělá se tady publicita. Samotná směrnice posiluje roli velkého kapitálu při znečišťování životního prostředí a předpokládá směs nebezpečných a nezávadných odporů. Já vás... Promiňte, zpomalte. My vám přidáme čas, ale musíte zpomalit, protože jsou problémy s tlumočením. Mám zopakovat znovu od počátku? Ne. Slow down, Jen zpomalte. Tato zpráva tedy eh, hovoří o roli organizovaného zločinu v oblasti eh, environmentálních trestných činů, ale tím se zakrývají ty hlavní zločiny, zločiny třídní, organizované monopoly a orgány Evropské unie a vládami členských států eh, v Řecku i jinde. Ohrožujeme zdraví pracujících kvůli otevřeným skládkám a přítomnosti toxických odpadů v blízkosti obydlí lidi. Pro nás komunistickou stranu Řecka je řešením zvrátit antisociální politiku Evropské unie, tak abychom zaručili bezpečí pracujících a ochranu životního prostředí. Děkuji. Dank. Děkuji kolegovi a dále pan Borgecio jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Je to velmi dobrá zpráva, vyvážena, eh, která zcela správně eh, zmiňuje princip subsidiarity a také přikládá výraznou roli členským státům v této oblasti. Ale zároveň vlastně eh, to znamená Evropu dvojrychlostní nebo třirychlostní. V mé zemi některé regionální orgány, například Neapol nebo Kantaně, kampaně Eh, jsou opravdu, tam je situace opravdu ostudná. Opravdu se stydíme za to, co se tam děje a pak máme například eh, vzorné oblasti v Perány a podobně, kde jsou stovky starostů Ligy Severu, kteří se chovají naprosto civilizovaně a, a organizují osvětu, eh, školí občany v tom, jak správně provádět třídění odpadu, jeho sběr, takže sever Itálie může jít příkladem zbytku Evropy. No a pak eh, jsou zde ty petice, které jasně poukazují na situaci. Upozorňují evropské eh, orgány eh, v kampani. Skutečně ta situace představuje riziko pro zdraví turistů, kteří tam přicestují. Kolega Borgecio, máme... máme pro vás modrou kartu od kolegyně Alfano. Eh, akceptujete její otázku? Prosím, paní Alfano. Ano, už po XT pan Borgecio zmiňuje Padanii a mě by opravdu zajímalo, zda to je něco, co, to je nějaké mytické místo vzniklé v jeho, v jeho představivosti. Zmiňuje Neapol a region Kampanie. Eh, ale je to středopravý starosta, eh, eh, které máme v Neapoli. Kde přesně je Je, prosím vás? V Itálii? Já jsem zvolena za Itálii, on také, ale kde je Padány? Je to skutečně v Itálii? Consultare la navetta del Parlamento europeo in cui modestamente sono indicato come... No, pokud se podíváte na oficiální dokumenty parlamentu a seznam poslanců vidíte, že tam je zmiňována Padany. Já jsem šéfem své strany za Padany, ale také ji naleznete na automapách. Například státní silnice vede, vede horním pada, horní padány i dolní padány. Eh, takže určitě na mapách existujeme. Takže doufám, že to stačilo jako vysvětlení a dále kolega Bulan dvě minuty. Pane předsedo, milí kolegové, budu citovat pana Iturgajse, chci mu poděkovat za kvalitu a za dlouhé vyjednávání i za trpělivost, kterou prokázal. Konečně se dostáváme k hlasování u této zprávy, která je nesmírně důležitá, protože nám umožňuje dovést do našeho sněmu potíže a obavy našich spolupčanů. A je to další důkaz o efektivitě petičního práva v Evropě. Petice o životním prostředí převažují a obavy z životního prostředí jsou zásadní obavu našich občanů. Reagujeme na společenský problém. Neustále spotřebováváme a nyní si uvědomujeme, že to, co se nespotřebuje, to se vyhodí. A toto uvědomění by mělo být posíleno mezi občany, to je jasné. Ale toto znamená i oživení této problematiky pro státy, které nezvládají situaci. Jen šest členských států včas transponovalo směrnici o odpadech a počet stížností prokazuje nedostatek transparentnosti ve volbě umístění skládek. A organizovaný zločin si dělá, co chce. Trh 75 miliard Euro samozřejmě vyvolává zájem. Členský, členské státy musí více trestat eh, ty podniky, které zneužívají veřejné prostředky. A Evropská komise musí sehrávat svou roli a musí ověřovat řádné naplňování směrnice o odpadech. Je třeba, aby tato záležitost byla důvěryhodná i viditelná. Pokud nikdo se do té hry nezapojí, tak budeme i nadále ztrácet čas i peníze při neustálém ověřování a znovu ověřování, které trvá roky. Naslouchejme petentům a zamesme tomuto plítvání. Děkuji, pane kolego. Máme modrou kartu od eh, kolegyně Ubik. Akceptujete, eh, nebo kolegy Ubik, eh, kolegy Riediga Akceptujete jeho otázku? Prosím, pane kolego. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat kolegy Bulanga, jak si představuje, že z toho řetězce odpadů a, eh, a získávání surovin, jak v budoucnosti vlastně uděláme eh, řetězec Eh, vytváření surovin. Myslíte, že horizontální problém 2020 by mohl představovat takový podklad, jak eh, smysluplně nakládat s odpady a dělat z nich suroviny? Děkuji, kolega Bulán, eh, můžete odpovědět. Euh, Je to řečeno zcela jasně. Hovořili jsme o selektivním třídění a víc k tomu neřeknu na, takto reaguji na položenou otázku. Výborně, děkuji. A dále kolega Perilo jednu minutu. Grazie, presidente. Le centinaia di petizioni arrivate al Parlamento. Děkuji, pane předsedající. Eh, stovky petic, které přichází do Evropského parlamentu z různých členských států, to ne... Eh, nám nechávají nahlédnout eh, závažnost celé problematiky nakládání s odpady. Zajímavé je na této zprávě, že se zde věnuje pozornost legálním skládkám. Mého regionu se to týká. Delegace výboru NV navštívila můj region Kalábrii, kde eh, bylo zjištěno cesium 137, to znamená nelegálně eh, ukládaný eh, jaderný odpad, což je překvapivé, že Itálie nemá jaderné elektrárny. je evidentní, že tady jsme svědky evropského problému, problému s nelegálním převážným odpadu Eh, komise zatím tento problém ignorovala a já bych tady rád uvedl, že některé členské státy tady neprovádějí řádně příslušnou směrnici, včetně Itálie a nelegální eh, převážení odpadu tady bude pokračovat. Musíme se, a to i přeshraničně, musíme se zamýšlet nad tím, jak to řešit na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A dále paní Zarbu jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Tato, toto usnesení uvádí výčet 115 eh, případů eh, z, 16, z 15 členských států, kde se občané stěžují na neprovádění směrnice. Víme, že to je pouhá špička ledovce. I když neznáme eh, možná všichni všechny případy podané do petičního výboru, já znám i další příklady, z Rumunska. V každém případě víme, že členské státy selhávají při plnění této klíčové směrnice pro veřejné zdraví a životní prostředí. Stejně znepokojivá situace je u um, důlního odpadu. Já jsem často vyjadřovala své znepokojení v této věci, vyjadřuji zde v parlamentu a na adresu komise. Komise mi sděluje, že směrnice o důlním odpadu dostatečně chrání životní prostředí, a to je v případě používání kyanidu. Mohla by nám komise sdělit, co by se stalo, kdyby směrnice o důlním odpadu byla prováděna tak nedbale jako rámcová směrnice o nakládání s odpady? Eh, evidentně za takové situace totiž by dopady byly naprosto katastrofické. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji, paní kolegyně. A teď se dostáváme k postupu Catch the Eye. Máme více řečníků než času, takže budu postupovat tak, že ti, kteří se přihlásili první, budou mít uh, příležitost se tedy eh, účastnit Catch the Eye, takže teď jednu minutu paní McGuinness. Já chci poděkovat zpravodaji za práci na této zprávě pro eh, mnoho občanů, kteří eh, poslali petice tomuto parlamentu. Eh, Zas na druhou stranu existuje řada občanů, kteří, které to nezajímá a myslím, že se dohodneme, že je potřeba zvýšit povědomí občanů, jak lépe nakládat s odpady, jak doma, tak v práci zbývá ještě mnoho práce na tomto poli. Kdyby lidé měli povinnost navštívit eh, špatně fungující eh, skládky, možná by si rozmysleli tolik vyhazovat odpadu. Tam, odkud pocházím já, je skládka stará, která spoliká spoustu peněz, protože eh, způsobuje mnoho ekologických problémů pro lidi v okolí. A co se týče recyklace pneumatik, tomu je třeba se věnovat. Možná ne dnes, ale eh, v této oblasti probíhá mnoho ilegální aktivity a nedostáváme z pneumatik to, co bychom měli. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A dále paní Tykao, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Petice, které chodí Evropskému parlamentu, poukazují na případy nerespektování evropské legislativy pro ochranu životního prostředí a e, obecné debaty. Také odrážejí znepokojení lidí, co se týče znečištění odpady. Je třeba zakročit a zavést správné strategie nakládání odpady i odpovídající infrastrukturu a vybavení. Komise by měla podpořit členské státy mechanismy financování, vedením a jasnými pokyny, co se týče eh, režimu skládkování, zvlášť eh, v oblastech, které jsou eh, hodně obydleny, kde jsou školy a tak, aby nebyly ohrožovány zdroje vody. A dále třeba zapojit občany už v oblasti plánování Členské státy by měly podpořit místní a regionální orgány eh, při eh, aplikování optimálních postupů nakládání s odpady. Děkuji. A dále kolega Rubix. Es atbalstu tās idejas domas, kas ir paustas. Podporuji tyto myšlenky, které byly vyjádřeny ve zprávě. Do sebe mám za to, že větší pozornost by měla být věnována zpracování organického odpadu. Zemina tam, kde je aktivní zemědělství, organický odpad se dá velmi, velmi lehce zpracovat spálením, ale přitom o mnoho přicházíme. A pokud využijeme odpad řádně, tak docelíme dobrých výsledků. A komise by mohla poskytnout eh, prostředky z druhého pilíře a to by mohlo být použito za tímto účelem. Děkuji. Děkuji. A dále pan Paska na jednu minutu. Vážený pane předsedo, paní komisařko, nakládání s odpady je citlivě vnímanou otázkou z hlediska veřejnosti, proto je na místě úsilí Evropské komise kontrolovat dodržování směrnic o nakládání s odpady v jednotlivých zemích. Závěry zprávy komise ze začátku předcházejícího roku ukázaly, že řada států Unie nevěnují dostatečnou pozornost nakládání s odpady řízení o porušení právních předpisů, informace o stovkách zakázaných a tisícovkách ne, e, uspokojivých skládech upozorňují na skutečnost, že i v této oblasti vymáhání právních předpisů e, komise e, selhává. Zpracování odpadů může být výnosným hospodářským odvětvím a recyklace odpadů nám pomáhá chránit životní prostředí. Proto je třeba vynaložit mnohem větší úsilí na zavedení lépe fungujících mechanismů nakládání a efektivního zpracování odpadů. Děkuji. Herzlichen, herzlichen Dank, Herr Kollege. Děkuji, pane kolegu. Pa, pane kole... Už bylo řečeno, že musíme zkrátit eh, čas, eh, tedy seznam eh, řečníků, takže kolega Sikierský má jako, slovo jako poslední nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, jsou zařízení a skládky, které jsou buď nezákonné, nelegální, anebo dnes a dodržují právní předpisy. To je velmi znepokojivá situace, představuje to hrozbu pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Kromě toho u odpadů přicházíme o cené zdroje a v sektoru nakladání s odpady by také bylo možné vytvořit mnoho cených pracovních míst. Mohli bychom lecos vykonat pro zvýšení povědomí mezi veřejností. Lidé by měli nás odpovědnost za odpad, který produkují a začít si uvědomovat potenciální hodnotu tohoto odpadu. Také bychom měli postoupit ku předu v oblasti koordinace nakladání s odpady na regionální i místní úrovni. Lidé by měli, být, měli mít snadný přístup k objektivním informacím, ne pouze o tom, jak odpad třídit, ale také, co se s tím odpadem děje později, v pozdějších fázích. Modernizace systému nakladání s odpady si vyžádá obrovské investice v některých členských státech. Mělo by však jít o jednu z priorit Unie. Výměna osvědčených postupů mezi členskými státy by jistě pomohla v tomto hledu. Dobře, a teď se dostáváme ještě jednou ke komisi a za komisi má slovo paní Georgieva na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit vděčnost váženým poslancům za věcnou debatu, eh, která odráží eh, postoj našich občanů k tomuto tématu. Několik bodů. Za prvé, Prvořadou prioritou pro komisi je eh, zavést eh, odpovídající sled eh, činností. To znamená znovu použít, potom recyklovat a získat suroviny. Pouze když toto není možné, uchylovat se ke skládkách na základě přísného posouzení dopadu na životní prostředí. V tomto procesu také velice přísně zkoumáme dopady eh, převozu odpadu. Eh, poskytneme členským státům eh, pokyny pomocí osvědčených postupů a také zkontrolujeme jejich plány řízení, abychom zajistili, že se s problémy vyrovnávají odpovídajícím způsobem. Co se týče těch deseti států, které mají nejzávažnější problém, tam zorganizujeme individuální setkání, abychom tam urychlili postupy. Když nebudou konat, eh, zahájíme bez váhání proces pro porušení smlouvy, které eh, v řadě států probíhá, ale eh, a nakonec jako poslední krok můžeme i zažalovat tyto státy u Evropského soudního dvora za porušování evropského legislativy a jedna třetina kaus týkajících se eh, ochrany životního prostředí se týká právě špatného nakládání s odpady. Nejenom, že je třeba eh, konat správně eh, u nás doma, ale měli bychom být také příkladem pro rozvojové země, protože hory odpadů tam budou mít dopad i na stav naší planety. Někteří poslanci Eh, poukazují na to, že v těžkých eh, dobách ekonomické krize eh, je využívání odpadů dobrou ekonomickou příležitostí a tu bychom měli využít. Rozhodně s tím souhlasím. Pak tady byla konkrétní otázka týkající se důlního odpadu. Po nehodě Biomáre a, mezen a mezina, zprávy Mezinárodní komise jsme uh, Eh, přišli s nejpřísnější směrnicí na světě, pokud já vím, a spolupracujeme s různými státy, včetně Rumunska, abychom zajistili dodržování a implementaci této směrnice. A pro, promiňte, že jsem překročila svou eh, dobu. Co se týče uh, občanského povědomí, s tím naprosto souhlasím. Já jsem se většinu uh, svého pracovního uh, života Eh, věnovala ochraně eh, životního prostředí, právě protože členové mé rodiny eh, onemocněli s vinou znečištění podzemních vod a proto je mým osobním zájmem chránit zdraví a život občanů. Děkuji. Děkuji, paní komisařko když si uvědomíme, že toto vlastně eh, pochází od výboru pro petice, eh, bylo správné se vyjádřit i k názorům eh, občanům. A potom také máme tady, dáme slovo zpravodaj na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zejména paní komisařce Georgievě za zajímavé stanovisko. Děkuji kolegům, kteří vystoupili a některým chci říci, zazněly komentáře o vhodnosti či nevhodnosti této rozpravy v petičním výboru a předání tohoto, této zprávy. Já chci zde obhajovat petiční výbor, protože je to místo vhodné pro podobné konání. Občané se obrátí na petiční výbor a velmi často, i když tak činí další výbory, výbor pro životní prostředí, které vlastně předkládají zprávy ve věci. Tak když se na nás obrátí občané, tak očekávají odpověď a řešení svých problémů. A nemůžeme se vždy odvracet od této žádosti, protože v opačném případě by petiční výbor taky nemusel existovat. A nemusel by fungovat v rámci Evropského parlamentu chci říci kolegům, že petice ukázaly, že existují nedostatky v nakládání s odpady a někdy členské státy jsou neschopny dodržet své právní závazky. A to vše je ve zprávě obsaženo. Všechny tyto otázky jsou zmíněny. A právě proto žádáme členské státy, aby co nejdříve transponovali směrnici o odpadech a zaručili dodržování veškerých ustanovení této směrnice, včetně vytváření programu nakládání s odpady podle zákona. Když tedy vycházíme z vyjádření paní komisařky Georgievy, zdá se, že jsme načrtli cestu. Našli jsme přímý směr, který by vyřešil veškeré problémy které byly zmíněny. Ale také se mi zdá, že musíme zdůrazňovat skutečnost, že už není možné vyčkávat. A nyní musíme naleznout eh, řešení pro petice, které přichází z celé Evropské unie. Děkuji. Tím je rozprava k tomuto bodu eh, uzavřená a já si eh, do, dovolím eh, poděkovat osobně, což většinou nedělám, že tedy eh, toto, eh, tato debata proběhla velice ukázněně a smírně a za to vám srdečně děkuji. A, a není asi potřeba o tom mluvit, ale bez dám a pánů po mé pravici a levici by to bývalo nebylo možné. Teď se dostáváme ke zprávě paní Bastos k programu DAFNE.